Vážení kolegové, já vás vítám. Mám nějaká oznámení? Okay, we will go directly to point. Tak, pojďme přímo k bodu číslo 6. Samozřejmě na to máte právo. Je mi potěšením přivítat zde profesora Enrika Giovannini, předsedu Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou, ESCAP. Jak víte, náš výbor schválil jmenování pana Giovanniniho jako předsedu ESCAPu Eh, v říjnu 2017. Pan Giovannini vstoupil do této funkce 1. února 2018 na tři roky a každý rok máme výměnu názorů s předsedou SCAP, abychom probrali poslední výroční zprávu komise SCAP, která byla zveřejněna před několika dny 23. ledna a byla Uh, to, to members. A byla rozeslána členům. Jak víte, ta zpráva definuje statistické priority po roce 2020 a různé výzvy, s nimiž se musí vypořádat evropský statistický systém. Také Eh, stanoví různé závazky a také rozpracovává vylepšení kroků navazujících na předchozí doporučení ze zprávy. Máme toho tedy hodně k té diskusi. Mimochodem, toto je důležitý týden pro statistiku, protože ve čtvrtek budeme hlasovat také o hrubém národním příjmu, to je tedy další důležitý díl té statistické skládačky, kdy eh, jedná se o relativně důležitý legislativní krok, ale kromě mm, nějakého klasického vyhodnocení legislativní situace. My máme i jiná očekávání od pana Giovanniniho, protože jeho Osobní profil je velmi široký, nezahrnuje jenom oblast statistiky, ale také další domény, takže očekáváme, že obecně pohovoří o těch výzvách do budoucna, které Evropu čekají. My ho velmi dobře všichni známe, nemusíme už tady dál představovat a dávám mu slovo. Dobrý den, děkuji mnohokrát. Je mi velkým potěšením představit zde první eh, zprávu o rady po té, co se změnilo složení rady, protože mm, ta změna nezahrnovala jenom moji pozici, protože já, jak pan předseda řekl, jsem byl jmenován předsedou na začátku minulého roku, ale ono došlo k celkové změně složení rady eh, byla to tedy zajímavá změna ve složení lidí. Tato zpráva se e, věnuje několika e, výzvám, s nimiž se potýká Evropský statistický systém, přičemž některé jsou důležité i vzhledem k nadcházejícím evropským volbám. Jsme totiž poměrně znepokojeni tím, nejenom e, jak se evropská statistika šíří a projednává ve veřejné oblasti, ale také ty zprávy sociálních médií. Určitě není náhoda, že pracovní skupina pro eh, takzvané ty fake news byla vyzvána k tomu, aby se hrávala mnohem eh, respektive vyzvala statistické úřady, aby také sehrávaly aktivnější úlohu při boji s falešnými zprávami. My už se delší dobu věnujeme různému pohledu na evropské statistické systémy, ale k tomu se dostanu za několik minut. Nejprve schrnu některá z těch doporučení. My jsme celkem vydali 14 doporučení. Já bych chtěl eh, zdůraznit, že v roce 2018 jsme rovněž vydali zprávu o provádění Eh, závazku o důvěře Evropské komise. To bylo speciální stanovisko. Vydali jsme doporučení, které bylo zasláno radě parlamentu. Týkalo se to toho, jak se Eurostat chová a eh, komise podpořila aktivity Eurostatu. Ovšem, jak víte, statistický systém je mnohem širší, zahrnuje národní statistické úřady a také takzvané další statistické orgány, které přispívají ke zveřejnění evropských statistik. To je oblast eh, kompetence ESCAPU. Ovšem, jak uvedu za chvíli, my jsme odhalili určitou mezeru v tom systému, kterou by možná nějakým způsobem rád eh, řešil tento výbor a parlament. Teď projdu jednotlivá doporučení. Za prvé, je zřejmé, že eh, s tím velmi rychlým eh, tempem, jak se mění environmentální a společenská situace v Evropě, tak pro statistiky je to složitá doba, aby mm, zachovali relevantnost a přesnost statistik. Proto první doporučení říká, že statistické úřady musí být více aktivnější, musí více eh, se zaměřovat do budoucna, aby dobře vyhodnotili to, co je skutečně důležité. Mimochodem, zítra komise by měla vydat svůj dokument, takzvaný reflection paper eh, o svých politikách s ohledem na podporu udržitelných cílů. To je pochop pochopitelně velká výzva pro Evropu, ale nejenom pro Evropu. Je to důležitá eh, oblast, na které by měly pracovat národní statistické úřady. Druhá věc, druhé doporučení, vztahy s uživateli. Vyzýváme statistické úřady, aby tyto vztahy vylepšily i s ohledem na riziko zneužití statistik. Eh, není nepravděpodobné, eh, jak to vidíme i v jiných zemích, zejména v těch, kde nedávno se změnilo politické vedení, že se statistický úřad dostane pod tlak ze strany vlády, která se prezentuje jako vláda, která je proti elitám. Jak výzkumy ukazují, statistika je často pouvažována za nástroj elit, které se snaží vnutit svůj eh, pohled na svět. Není eh, tedy eh, pravděpodobné, že respektive není nepravděpodobné, že do budoucna se budou objevovat další snahy vlád, některých vlád, ovlivnit statistické úřady tak, aby jak se šli těm vládám víc na ruku. A právě proto je potřeba posílit vztahy statistických úřadů s uživateli, aby se lépe bránila nezávislost statistických úřadů. Třetí bod. S ohledem na ty velké probíhající změny musí statistické úřady mít k dispozici dostatečné zdroje, a to nejenom finanční, ale také lidské zdroje. Například není jednoduché nabírat eh, odborníky na data, protože je velká konkurence se soukromým sektorem, platy velmi rychle rostou, ale Samozřejmě používání tzv. těch eh, velkoobjemových dat big data a práce s nimi, to je naprosto zásadní pro statistický úřad. Čtvrtý bod, ten se týká tzv. statistické gramotnosti. Jak jsem řekl, eh, statistika je velmi důležitá věc pro demokratickou debatu a my víme, že v Evropě řada lidí nemá dovednosti eh, umět číst statistiky a často i novináři mají velmi váhavý postoj k šíření statistiky. Takže apelujeme na Evropský statistický systém, aby věnoval více pozornosti této důležité věci. A nyní eh, bych se podíval detailněji na práci Evropského statistického úřadu. Je velmi dobré, že Evropský statistický systém začí, zahajuje nový cyklus tzv. vzájemných přeskumů, tzv. peer review. Tam jde o to, že statistici, kteří pracují ve statistických úřadech, se dostávají pod jakýsi dohled v tom smyslu, jak dodržují Evropský statistický kodex, což je jakási reference, jakýsi odkaz pro rozvoj a nezávislost statistických úřadů. Mělo by tedy začít nové kolo vzájemného hodnocení. My jsme vydali nějaká doporučení, jak by to mělo proběhnout. Výsledky budou zveřejněny snad někdy v roce 2022, čili bude to téměř tříletá práce. Jednak se nejprve budou zpracovávat ty metodiky, poté budou probíhat eh, ty peer review samotné, přičemž SGAP provede vzájemné hodnocení Eurostatu a výsledky tady by měly být v roce 2022. Potom další důležitá věc, a to je taková politická věc, je zapojení soukromého sektoru do produkce dat. My víme, že díky velkoobjemovým datům hodně e, vlastníků soukromých dát má komparativní výhodu e, oproti veřejnému sektoru, pokud je o používání dat. My ovšem apelujeme na statistický úřad, aby udělal následující, aby ustavil strategické partnerství s vlastníky soukromých dát na e, evropské úrovni, to by bylo lepší, než aby v každé jednotlivé zemi eh, ten statistický úřad musel eh, jednat s takzvanou tou velkou pětkou, eh, tak aby to bylo tedy na evropské úrovni, abychom se dohodli s nimi, že se podělí při, alespoň částečně o to bohatství těch dat, které vlastní. Zároveň také je tady ale další doporučení, a to je velmi citlivá věc, že statistický úřad by eh, se měl snažit do produkce statistik zapojit i eh, vlastní soukromých údajů, ale za předpokladu, že budou dodržovat kodex a minimální standardy, tak, aby bylo zajištěno celkové zlepšení kvality dat a to jak těch, které produkují soukromé organizace, tak veřejné subjekty. A nyní se podívejme na poslední soubor doporučení, který se týká budoucnosti eh, zprávy a řízení Evropského statistického systému. Teoreticky SGAP by měl Eh, pokrýt fungování Evropského statistického systému jako celek. Přičemž Eurostat by měl řešit kvalitu statistických systémů na národní úrovni. Ovšem, v některých evropských zemích, v několika málo zemích, jsou také národní orgány, které toto dělají. Například ve Francii. Spojené království, tam je to velmi rozvinuté, Itálie, tam to zas tak rozvinuté není. Každopádně jenom 6 z 28 členských států mají svůj národní úřad, národní orgán. To z našeho pohledu je možné riziko, protože my jako SGAP nemáme právo vykládat eh, národní, vykládat ty, ty regulace a vstupovat do toho národního systému regulací. Ale pokud někdo jiný to dělá, tak tam může nastat nerovnováha. Samozřejmě, Eurostat odvádí dobrou práci, ale Eurostat je uh, jenom uh, tím, kdo uh, interpretuje ty smlouvy. Takže my si myslíme, že to je důležitá otázka i s ohledem na ta rizika, co jsem zmínil. Samozřejmě my jako SG plánujeme v letošním roce uspořádat eh, schůze, uspořádat setkání s národními orgány SG, ale eh, eh, také se musíme zamyslet nad tím, jak posílit celkově ten evropský systém. A potom druhá věc je následující. Podle evropských pravidel každý stát, nebo respektive každá vláda, je nabádána k tomu, aby vydala závazek důvěrnosti. To je jakési oficiální prohlášení v tom smyslu, že my budeme podporovat provádění Evropského eh, kodexu chování na národní úrovni. Ovšem, jenom velmi málo zemí skutečně vydalo takovýto závazek důvěrnosti. Zatímco jiné státy říkají, tak naše legislativa už je úplně v souladu a nemusíme nic dělat. To je něco, co by bylo možné ještě vylepšit. Závěrem bych chtěl zmínit eh, poslední věc, kterou my považujeme za velmi důležitou. Uvidíme, jestli evropské instituce eh, se Eh, znovu zamyslí nad zprávou Unie podle takzvané Bílé knihy, by tady ta možnost do budoucna byla a také možnost zamyslet se nad změnami smluv. Co my doporučujeme, je, aby následně v rámci kontextu ESPAS, což je multiinstitucionální iniciativa, byl proveden určitý výzkum s cílem zjistit, eh, jaké budoucí příležitosti by tady byly, pokud jde o změnu zprávy a řízení Evropského statistického systému. Není žádná novinka, že já osobně jsem e, spíše nakloněn Evropskému systému centrálních bank, podobně jako Evropskému statistickému systému. V tuto chvíli my apelujeme na to, aby Eh, byl tento problém přeskoumán, tak abychom nebyli poté překvapeni a tak, aby parlament spolu s komisí a dalšími evropskými institucemi v kontextu ESPAS mohli převzít vedoucí úlohu a iniciovat provedení takovéto studie. Děkuji. Děkuji mnohokrát Enriku Giovannini, děkuji za tato velmi e, zajímavá doporučení a teď dáme slovo našim členům. První se hlásí pan Gera za EPP. Oh, thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Já se eh, omlouvám za kolegy, kteří tu zde nejsou což je skutečně šokující. A prosím, nemějte to za zlé nám, kteří jsme tady. SGAP doporučuje, aby Eurostat a Národní statistické úřady vypracovali eh, obecnou strategii pro vztahy s uživateli. Různé limitní hodnoty a data jsou zejména důležitá v tomto rámci. Co by SGAP navrhl pro to, aby vylepšil eh, hodnocení občanů a informovanost občanů o situaci jejich zemí v kontextu eh, limitních dat evropského semestru? Děkuji. Ano, zlepšení gramotnosti obyvatelstva v oblasti statistiky je jedním z našich doporučení. Data jsou nesmírně zajímavá a důležitá a jsou čím dál více používaná nejen pro tvorbu politiky, ale také pro politické diskuze, řekněme. Šíří se mnoho eh, falešných zpráv prostřednictvím sociálních médií a jak jsem už zmínil, tak eh, Task Force pro boj s falešnými informacemi vyzývá statistické úřady, aby hrály mnohem proaktivnější roli eh, v případech, kdy nastává zneužívání dat. V minulosti práce na zlepšování gramotnosti občanů, zejména v oblasti dat, která jsou velmi relevantní pro politické rozhodování, to se provádělo národními statistickými úřady respektive statistickými asociacemi, zatímco my se domníváme, že je to povinností národních statistických úřadů ve spolupráci s médií. Například v Itálii, když jsem byl předsedou statistického ústavu, založili jsme školu, která pořádala kurzy datové žurnalistiky. Vyzýváme tedy Evropský statistický systém, aby to udělal. Eurostat už dělá nějakou práci v tomto ohledu, ale domníváme se, že tohle patří k demokracii zejména eh, jestliže data jsou tak důležitá ve veřejném diskurzu. Mohli bychom tedy vydat nějaká doporučení, ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby parlament, který zastupuje občany, podpořil toto úsilí, protože statistické úřady jsou nezávislé na politických mocích, ale měly by pořádat tyto programy o světy, aby zlepšili statistickou gramotnost občanů. Nezapomínejme na to, že po finanční krizi zahájily centrální banky masivní programy finanční gramotnosti, aby se vyhnuli problémům, které vedly eh, mimo jiné k finanční krizi. A podobně i u statistické gramotnosti by mělo proběhnout podobné úsilí za podpory eh, národních zdrojů. Děkuji, Pervanš Beres. Ehm, děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Giovanninimu za příspěvek. Myslím si, že tento parlament si vás přál. Já, když říkáte, že je pouze šest nebo sedm zemí, ať už, tam, ať už počítáme Spojené království nebo ne, do tohoto má nezávislé orgány, nezávislé instituce, které dohlížejí nad, statist, nad národními statistiky a také jste uvedl všechna rizika, která s tím souvisejí se zpracováváním statistik, která by mohla být ovlivněna těmi či jinými zájmy současná legislativa neumožňuje, aby SGAP hrál nějakou určující roli v této kontrole nebo v eh, správného uplatňování legislativy na národní úrovni a říkáte, že na tom budete pracovat, ale mohli bys, mohl byste nám už trošku odhalit, eh, jakou už úvodní práci jste udělala tato pracovní skupina, jaké jsou cesty, kterými se domníváte, že by se Evropská unie měla ubírat, aby pokročila ku předu Stejně tak, pokud se týká nového řízení na evropské úrovni, tak jakou roli zde vidíte pro evropský statistický systém v závislosti na programu do roku 2030? která zítra by měla být vydána, pokud se nemýlím. A třetí otázka, abychom se trošičku dostali k samotné podstatě mm, sběru informací a údajů, tedy, na které dohlížíte. Víte, že už hodně pracujeme na otázkách daňových úniků, vyhýbání se daním a také stále více na těch mezerách politických, na těch mm, daňových opatřeních, která přijímají státy, aby se vytvářely takové ty ráje nebo takové ty, které umožňují vlastně neplacení daní, což tvoří tedy zdroj jaksi vysychání eh, veřejných zdrojů. Je nějaký, vidíte nějakou možnost, mm, abyste vyjádřil nějaké nápady, aby se mohlo na tom pracovat? součas, proč kladu dnes tuto otázku. Pracujeme v rámci socialisticko-demokratické frakce na těchto věcech pod taktovkou Richarda Murphyho jsme zjistili, že tyto mezery v jednotlivých státech vycházejí z databáz z roku 2025, dosahují 800 miliard euro, což je tedy opravdu významná částka tady ty úniky. A ještě bych si mohla dovolit ještě poslední otázku. Měl byste nějaká doporučení, nějaká přání, která byste chtěl vyjádřit, jak by se statistiky měly zohlednit v rámci organizace jako výbor komise, protože nyní zpracováváme takový seznam přání a úkolů pro budoucí komisi. Děkuji za ty možné vytvoření národních eh, orgánů, SGAP, tedy těch dohledových orgánů, nezávislých eh, institucí, které by měly dohlížet na národní statistické úřady, tak to je samozřejmě jedna možnost k dosažení lepšího pokrytí toho systému. Ale další možnost je, aby se vyjasnilo, že SGAP je tedy pověřena dohlížením nad těmito národními situacemi. Dovolte mi vysvětlit, co tím mám na mysli. Například v rámci toho peer review, které, což už probíhá, tak se pro, projevily určité mezery, které byly zjištěny v jednotlivých zemích, určité nedostatky. Podle způsobu, jak se interpretuje role SGAP, tak v naší zprávě nemůž, ne, nám není dovoleno jaksi odhalovat, poukazovat na ty národní případy, ale pouze na systém jako celku. Legislativa to takto přesně neříká, je to spíš, spíše způsob výkladu. A samozřejmě záleží to také na zdrojích. Nezapomínejme, že v rámci e- SGAP vlastně pracujeme jaksi bez, bez tedy odměn vlastně sekretariát je velmi malý a takže kont kontrolovat národní, kdybychom chtěli skutečně dohlížet nad národní situaci, tak bychom museli přehodnotit naši organizaci v rámci Čili zatím nemám žádné řešení. Samozřejmě povedeme v následujících měsících o tomto diskusi, která by mohla také pomoci vyjasnit eh, realizaci jednotlivých těchto možností a potom bychom případně formulovali nějaké návrhy. Druhá otázka kterou jste položila, co se týká té nové agendy nov, nebo nových činností, respektive, které by komise pravděpodobně chtěla navrhnout v rámci eh, eh, dodržování programu podpory udržitelných cílů. No tak uvidíme, co komise navrhne, ale samozřejmě pokud jedna z možností bude změnit způsob, jakým například pracuje nebo funguje evropský semestr, pokud by to tedy pokrývalo jiné oblasti, nebo eh, by tam byla více integrovaná ekonomicko-sociální environmentální analýza, tak v tomto případě by bylo nezbytně nutné abychom urychlili naše úsilí ve zpracování některých dat, například ze sociální oblasti, tak, abychom je sladili s ekonomickými daty. Nezapomínejte, že když se diskutuje o národních nebo těch doporučeních pro jednotlivé země, tak zde máme údaje, co se týká HDP od akt re- revidovaná od posled- za poslední čtvrtletí. Máme tam údaje k stará dva roky, což samozřejmě vytváří určitou nerovnovážnou, nevyváženou situaci a to samé se děje i co se týká ekolo environmentálních údajů. Takže já si myslím, že tady tento výbor by měl skutečně eh, provést určité hloubkové hodnocení také těchto věcí, protože to se týká kvality vašich rozhodnutí. Takže to jsou jenom taková, nebo jenom jeden příklad toho, jak Evropský statistický systém by mohl změnit svůj způsob práce tak, aby více podpořil váš rozhodovací proces. A poslední bod, týkající se těch daňových záležitostí a existence těch daňových zvýhodněných eh, nebo daňových rájů, jak by se dalo říci, tak to je jiný příběh, který vyžaduje samozřejmě hodně eh, vstupů hodně hodnocení založených na konkrétních příkladech. Samozřejmě Eurostat to může podpořit. Není to čistě statistická práce, abych tak řekl, a proto statistické úřady dosud nebyly zapojeny do těchto věcí, ale skutečně je to velice důležitá věc a pan předseda už se zmínil o tom, že hm, samozřejmě jsou to zásadní informace a souvisejí s rizikem nedostatečného růstu ekonomiky. Protože ta situace je reálná, které čelíme, takže Eurostat tedy ano by mohl pomoci tady v tomto hodnocení eh, v závislosti na té vaší otázce. Děkuji. Myslím si, že můžeme, že se tím dostáváme k závěru bez mikrofonu. Ano, ještě tam bylo to, ten seznam přání, co by komis, na čem by komise měla pracovat. Tak co se týká odpovědnosti Eurostatu, v rámci komise to není jednoduchá věc, protože samozřejmě statistiky jsou velmi horizontální. Takže občas odpovědnost se přesunuje z jednoho komisaře na, na jiného. Já nemám žádné zpět konkrétní návrhy k této věci, ale řekl bych, že v našem hodnocení závisku k du, závazku k důvěrnosti jsme uznali, že komise vždy podporovala a respektovala práci Eurostatu. Co bych nedoporučil, je, abychom se vrátili zpět k situaci, kdy statistiky byly společně s daňovými audity a dalšími administrativními věcmi. Nyní statistiky v rámci víceletého finančního rámce spolu s jednotným trhem tedy funguje. To je jedna alternativa, ale samozřejmě nezbytné, že kdokoliv to bude mít na starosti, tak aby respektoval závazek důvěrnosti a případně připravil další závazky k důvěrnosti, aby se zajistila nejen neutralita, nezávislost Eurostatu, ale také tedy eh, kvalita hodnocení a předkládání statistik. Děkuji. Byla to taková intimní skupinka tady, ale myslím si, že to byla velice užitečná a zajímavá diskuse, kterou jsme vedli. Myslím si, že jste udělal jasné propojení mezi technickými a konkrétními tématy a velmi relevantními politikami a výzvami, takže děkuji vám za vaši metodu, kterou velice oceňujeme a také za vaše vstupy, za vaše náměty a také za ty problémy, které, na které jste poukázal. Myslím si, že příští parlament bude schopen nadále pozitivně přispívat k řešení těchto úkolů a budeme dělat všechno pro to, abychom jim předali jaksi poselství této diskuse, tak aby příští parlament mohl pokračovat v konstruktivním dialogu a ve spolupráci s SGAP. Takže ještě jednou vám děkuji. Já bych chtěl poděkovat stávajícímu výboru Ekon za podporu. Skutečně pos, skutečně jste věnovali náležitou pozornost SGAP, co se týká statistických záležitostí a doufám, že skutečně nový parlament bude alespoň tak, bude mít alespoň stejný přístup jako jste měli více. Možná v budoucnu by se měli těmto tématům věnovat ještě větší pozornost. Děkuji. Takže uděláme si karatičkou pauzu, protože potom máme společnou schůzi s výborem budget. Děkuji.